železniční i veřejná hromadná doprava, to znamená autobus eh, a tramvaje na tomto místě eh, ve Francii tedy budou eh, určitým způsobem omezeny, takže možná nebude možné zaručit takový transport, takovou dopravu, jaká existovala dosud, ale byly podniknuty kroky, všechny nezbytné kroky k tomu, aby se vám připchystala taková doprava, která vám umožní vrátit se domů. To jsou tedy první rozhodnutí, zatím to ještě není všechno, ale máme čartrový vlak Talis, který tedy pojede normálně, to znamená, že bude existovat i autobus, který vás dopraví z parlamentu na nádraží. To už je zajištěno. Rozvoz na různá letiště mimo francouzské území bude také zajištěn přes naši dopravní službu. Kolegium kvestorů vydalo už sdělení, které se týká dalších prostředků, které vám umožní využít eh, nebo tedy překročit eh, ten limit 2000 kilometrů pro nebo těch 20 kilometrů, které byly pro eh, služební automobily parlamentu, abyste mohli docestovat dále tedy na ty své letiště mimo území Francie. Také štrasburské orgány vydali sdělení v těchto dnech a budou informovat poslance o všech alternativních možnostech v oblasti dopravních služeb. Dnes v 16 v 18.30 eh, zasedá předsednictvo a podíváme se na to bod po bodu a podíváme se na to, jakým způsobem mám zajistit eh, nejlepší dopravu z Evropského parlamentu ve Štrasburku do vašich domovů. A zítra před polednem vám bude do vašich mailových schránek zaslána informace v této věci. A pokud se objeví nějaké nové informace, pokud se objeví nějaké nové informace v této věci, tak vás budu informovat ještě ve středu ráno. První komplexní informace vám bude poslána mailem zítra dopoledne. Případně doplňující informace vám budou poskytnuty ve středu ráno. A jestli se objeví informace od štrasburských orgánů, tak eh, i tyto informace vám tedy budou poskytnuty. To znamená, že budeme celou dobu sledovat tuto situaci, abyste se mohli bez problémů vrátit do svých domovů. To jsou tedy první informace. Prosím ještě jednou, Zítra a pozítří poskytnu ještě další doplňující informace. Kolega se hlásí o slovo, už vás poslouchám. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji za dnešní oznámení. Já se domnívám, že lidé po celé Evropě, zejména v mé zemi, ve Velké Británii, budou zděšeni touto šlamastikou. Přijíždíme jednou měsíčně, dvakrát měsíčně do Štrasburku a zažíváme frašku. Hlasování by mohlo proběhnout snadno v Bruselu, eh, když jsme tam a eh, nadbytečné náklady činí miliony, miliony eur. Eh, samozřejmě, že nadešel již čas, abychom se probudili, abyste se vyprobudili probudili a celý tento parlament, abychom se už nikdy nemuseli setkávat v tomto parlamentu. Děkuji vám. Eh, prosím. Děkuji. Prosím, pane kolego, chtěl bych upozornit na to, že to není předmětem dnešní debaty. Hovoříme o technických záležitostech, abychom se ve čtvrtek dostali domů. Bod, který jste nanesl vy, je úplně jiným problémem. Týká se smluv, dohod eh, v rámci Evropské unie. A netýká se té dnešní otázky. Je tady pan Speroni. Ano, já bych chtěl jenom dodat, že Štrasburg oproti Bruselu má výhodu, že sousedí s Německem, takže je mnohem snadnější najít tady alternativní dopravní prostředky než v Bruselu. Děkuji bardzo. E, na tím končí. Výborně, děkuji. Tím končíme debatu nad tímto bodem. Opakuji, v úterý a ve středu poskytneme důkladné informace na toto téma. Další věc. Protokol a texty, které byly přijaty z 9.